dnes o něm bude hlasovat. Dostáváme se k dalšímu bodu, což je pronáslování žen v důsledku potratů, samovolných potratů. A nejdříve bude hovořit pan Jurek na jednu minutu. Paní předsedající, dámy a pánové, Salvador je svobodné demokratické, svobodná demokratická země, které, eh, která chce bránit život proto je to svobodný demokratický eh, eh, stát, tedy eh, v pořadí de ekonomistů nebo Freedom Houseu je to svobodná země, ale útočí na život. Je čas na to, abychom na toto poukázali když eh, eh, tady eh, jednou něco takového uděláme, budeme moci začít jednat o praktických způsobech ochrany života, protože pokud se potvrdí právo na život, tak budeme moci diskutovat nad tím, o tom, jak to dělat. Dělá to jinak Irsko, Polsko, Malta, Salvador, a právě e, proto, že to e, právo si e, vyžaduje posílení, chceme to v Polsku změnit, chceme z Polska udělat ještě bezpečnější zem pro ty, kteří chrání život. A pokud je o Salvador, je čas, abychom přestali atakovat země, které, kterých jedinou vinou je, že brání právo na život. Anna puheenvuoron Mollis. Mnohokrát. Oh, v září jsem navštívila vězení v El Salvadoru v rámci mise Euroaku a byly tam ženy ve vězení, které prostě jejich, jejich život byl eh, naprosto zkažen jenom proto, že měli eh, samovolný potrat. Eh, genderové násilí je velkým problémem. Žena je napadena každé tři hodiny a znásilnění a incest často vedou k nechtěným eh, těhotenstvím. A eh, za všech okolností nyní eh, je potrat trestným činem, dokonce i když je neživota neživotaschopný. 14 žen zemřelo v posledních letech kvůli komplikacím spojeným s potraty. Víme, že server se nyní se snaží zlepšit tuto situaci a jsme si vědomi práce evropských diplomatů ve prospěch těch, kde, jsou, eh, kde se nespravedlivě ocitli eh, ve vězení. Eh, Evelyn Beatrice Man Hernandez Cruz a další ženy, které by měly dostat milost, než se zákon změní. Děkuji. A nyní Márí Kato a nyní jako další Miguel Urbán Crespo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Zde se jedná o Svobodu, Hernández Cruz a Carmen Vázquez a dalších všech žen, kteří sedí v El Salvadoru ve vězení, protože měli samovolný potrat, anebo se jim narazilo mrtvé dítě. My požadujeme, aby všechny tyto ženy byly osvobozeny a zlepšila se i situace žen ve všech zemích světa, kde jsou potraty zakázány. Přístup k sexuálním a reprodukčním právům, stejně tak jako respektive který není, nebo nucené těhotenství pro ženu, to jsou všechno věci, které eh, nejdou dohromady s rovným postavením žen a mužů. Ženy musí mít možnost svobodně rozhodovat o svém vlastním těle a my vyzýváme Evropskou unii a všechny jiné členské státy k tomu, aby se zasazovaly o přístup k rodinnému plánování a přístup k legálním dobrovolným potratům pro všechny ženy, nejenom v El Salvadoru, ale na celém světě. Děkuji panu Miguelovi Urbánovi Crespo a nyní má slovo Beatrice Besera Pasterecha. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. El Salvador je země, kde je kde jsou potraty zakázány v každém případě, i když žena byla například znásilněna. Ženy jsou v El Salvadoru oběťmi. Je třeba, abychom to odsoudili stejně tak jako vraždu. Není možné, aby ženy byly obviněvány z toho, že zavraždily své dítě, pokud dojde například k samovolnému potratu. Jedna mladá žena v El Salvadoru byla nyní odsouzena na 30 let pouze proto, že se jí narodilo mrtvé dítě. A pak je zde Teodora del Carmen Vázquez, jejíž rozsudek byl právě soudem potvrzen. Eh, nespravedlnost eh, ve této zemi je strašlivá. El Salvador je země, kde panuje vůbec největší násilí v regionu, který je tak jako taky již velice násilný sám o sobě. Ženy jsou tedy trestány, ale je to trest i pro celou zemi, neboť tato situace je překážkou pro rozvoj El Salvadoru, neboť v El Salvadoru neexistuje rovné postavení ženu a muž. Eh, El Salvador za to platí vysokou zenu a to je zdraví vlastních žen. Doufám, že zde v parlamentu nalezneme konsenzus k otázkem, eh, k tomu, co požadovala vysoká komisařka OSN, aby tedy potraty nebyly trestnány, aby byly legální aby eh, rozsudky v zemi byly zrevidovány. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Becera Bastariče. A nyní Soraya Post, prosím. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jakých orgánů se chci zeptat, kdo si myslíte, že jste, že chcete rozhodovat o ženských právech a o jejich těle? Jak může být potrat trestný. My, jakožto poslanci a poslankyně s našimi demokratickými hodnotami a mm, respektem vůči lidským právům, se stavíme proti vašemu porušování těchto práv. Státy ani církve nemají právo porušovat naši lidskou důstojnost. Moje tělo je moje tělo a je e, na mě mým rozhodnutím, jestli budu mít potrat nebo ne. Každá e, e, žena má právo si zvolit sama tuto možnost. A my, se, my stojíme za ženami, které se staly terčem těchto zákonů. Salvadorské orgány propustily ty ženy z vězení, zrušily ty zákony, které vyžadují Eh, aby eh, ženy byly vydány eh, policii, dokonce i lékaři. Jsme proti všem formám poškozování a porušování lidských práv. Jakožto silná feministická politička. Cítím silnou solidaritu se všemi utlačovanými ženami celého světa. Dnes jsme dostali zprávu o Teodoře Vasquez, jejíž odvolání bylo zamítnuto, takže její odvolání na 30 let nadále platí. To je prostě odpudivé. A panu Jirkovi chci říci toto. Vám se zdá, že 30 let kvůli eh, této věci je ospravedlnitelné. Jak to můžeme vnímat jako něco trestného? Ostuda. On esitetty sininen kortti. Děkuji mnohokrát. Je zde modrá karta na vás. Přijímáte tuto modrou kartu od pana Lukeho? Pane Luke? Ještě jednou, pane Luke, vám položil modrou kartu. Akceptujete ji? Odpověď ne. Je milíte, pane Luke, paní Post vaši modrou kartu nepřijala. No, právo do odpovědi. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska... Dobrá, e, pokračujeme tedy dále v našem seznamu řečníků. Modrá karta pana Lukeho byla odmítnuta. A jako další bude hovořit Aněška Kozlovská-Rajevič, prosím. Děkuji, paní předsedající, eh, dámy a pánové. Dnes se bavíme o eh, v malém eh, středoamerickém státě o Salvadoru. V roce 98, poměrně nedávno, tam ehm, byl úplně, byly úplně zakázány potraty. To znamená i, že znásilněné ženy, i ženy ohrožené těhotenstvím nemohou přerušit těhotenství, to eh, eh, znamená eh, vlastně, že žena je takovým předmětem a pohrdá se jí právem. Země, které mají už eh, eh, eh, dítě v sobě mrtvé, tak jim hrozí nebezpečí vezení, když mají se dostat, tedy podstoupit potrat. Děti, tedy děvčata často páchají s sebevraždy. Mezi, eh, ve skupině 10 až 19 let je to polovina eh, sebevražd. Eh, spousta dívek také hyne kvůli tomu, že děti že umírají kvůli komplikacím v těhotenstvím. A tedy vyzýváme Salvador, aby přestal s tímto nelidským nakládáním s ženami, aby Salvador zavedl výjimky z zákazu Ehm, potratů které nelze eh, z hlediska mezinárodního práva a považovat eh, za trestné činy. Ještě k tomu, co říkal pan Jurek. Eh, já doufám, že polský zákon se nikdy nepřiblíží k tomu, co je teď v Salvadoru. A chtěl bych upozornit na to, že pokusy o zavedení toho zákonu, zákona vyhnali na ulice 100 tisíce žen v rámci takzvaného černého pochodu v minulém roce. Pan Jurek eh, eh, má eh, požádal o modrou kartu paní Kozlovská Rajevič. Přijmete ji? Ano, prosím, pane Jurku. Děkuji. Eh, paní poslankyně, eh, vy jste slyšela, eh, že, děc, že dítě je součástí těla ženy, ale ve vašem programu říkáte, že život musí být chráněn tak jako v Polsku. To jsou rozhodnutí Polského ústavního soudu. Má to zůstat všechno na papíru pro voliče. Proč nereagujete, když tady slyšíte výzvy k ochraně, právě, k ochraně práva na život? Paní kozovská révič Pane poslanče, já bych chtěla upozornit, že polský eh, zákon obsahuje tři výjimky pro zákaz eh, eh, v potratu a to jsou ty výjimky, o které teď bojujeme i v Salvadoru a lze mít konzervativní zákon, který chrání život, ale přesto vychází z toho, že žena je občanem a má lidskou důstojnost. Bien kohdalle ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron EPP, ei anteeksi, eh, SND-ryhmän puhuja Francisco Assis. Děkuji za SAD, pan Francisco Assis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní Carmen Vaškeš již 10 let je ve vězení a bude muset odsedět 30 let ve vězení. K jakému zločinu se dopustila. Narazi, narodilo se jí mrtvé dítě e, a její osud je stejný jako osud dalších asi 100 žen, které sedí ve vězeních v Salvadoru. E, tady ten její případ má velký politický význam. E, je to krutost páchaná vůči ním, je to, mám tím na mysli takzvanou skupinu 17, eh, kteří jsou, to, to jsou ty nejhůře odsouzené ženy s nejdelšími tresty odnětní svobody. To je rozhoštění, eh, které to v nás vyvolává. Já si myslím, že bychom se měli snažit volat po zvrácení situace, vylepšení situace těchto zeň. Není možné, aby se k ženám takto přistupovalo. Je třeba, aby v Salvadoru zvítězila občanská společnost, a aby eh, vznikla veřejná diskuze o legalizaci potratů v této zemi. Proto si myslím, že je dobré, že dnes v parlamentu bude údajně tedy předložen zákon, který má dále upravit. To by bylo vhodné potraty. Já doufám, že někdy k tomu dojde a že Salvador půjde rozumným způsobem touto cestou a skoncuje s těmito naprosto krutními a naprosto nehumánními praktikami, které v zemi dnes panují. Děkuji panu Asisovi a je nyní paní Mlinár na jednu minutu. Konzervativní síly v El Salvadoru považují ženy a dívky jako nějaké inkubátory. E, s tím, že ženy, lidské bytosti se ocitají ve vězení za, na dvě až osm let e, za samovolné potraty a pokud to není samovolný pokrat, potrat, tak dokonce až na 30 let. To zní jako, nějaký, jako nějaká absurdní noční můra, ale je to každodenní realita pro ženy a dívky v El Salvadoru v roce 2017. A pro ty v této sněmovně, kdo se domnívají, že e, do toho nám nic není, a že to zachraňuje životy, tak já se vás táži, kolik žen a dívek by mělo ještě, uh, musí ještě trpět, než e, pochopíte, že je to prostě cynická, cynický postup. Já rozhodně nenechám tyto ženy a dívky o samotě. Děkuji paní Mlinár a nyní Paní Reintke. Tyto ženy um, Evelyn uh, Hernandez a Teodora Vasquez, uh, těm uh, se stala strašná ujma a bezpráví. A salvadorským orgánům chci říct uh, toto propuste eh, Teodoru Evelyn a všechny další ženy, které se ocitly ve vězení z tohoto důvodu. Stávající zákon je skutečně čistá eh, misogynie, eh, která se stala právem je to eh, eh, naprosté právo eh, upírání práva ženám rozhodovat o sobě a o svém těle. No, o tom nemají rozhodovat muži, kteří nevědí, co s tímto tělem dělat. Mé tělo, mé právo. Děkuji paní Terry Reintke a jako další bude hovořit paní Garcia Perez, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Teodora del Carmen. Její 34 let a již sedí 10 let ve vězení. 10 let strávila ve vězení, protože se jí e, narodila mrtvá dcera. Byl to samovolný potrat a e, salvadorské e, soudy včera potvrdili její rozsudek v rámci revize. Z žen v Salvadoru se dělají zločinci. Netýká se to pouze Teodory, je to asi 30 případů žen, které utrpěly samovolný potrat a nyní sedí ve vězení. Byla jim odňata svoboda. Musíme v Evropě se proti tomuto obrátit. Není možné, aby na světě ženám byla odebírána svoboda rozhodovat o svém vlastním těle. Kdekoliv to na světě je, není to možné. Naše politika zahraniční a naše politika zahraniční spolupráce musí zohledňovat práva sexuální a reprodukční a zajistit je tak pro všechny ženy na světě. Jejich boj je naším bojem. Naše tělo je naše svoboda. Evropa bojuje za všechny ženy na celém světě. Děkuji paní Garcia Perez. A nyní v podstupu ke čtyři má slovo Stanislav Polčák, prosím.

Um, um, uh, Pane Polčáku, Marek Jurek má pro vás modrou kartu. Přijímáte ji? Modrá karta pro pana Polčáka. Ne? Dobrá, takže postupujeme dál. A jako další Nikola Kaputo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rozprava o potratech je vždy eh, diskusí, která se týká svědomí, týká se to jak kulturních, tak náboženských otázek. A v, k, v různých zemích světa to má různé právní dopady, ale je tady jedna červená linie, kterou nesmíme nikdy přestoupit. A to, je pra, to jsou práva žen a důstojnost žen. Salvador je jedna z nejrestriktivnějších zemí, co se týče práv žen. Máme tady ty, ta děvčata Evelyn Beatrice Hernández Cruz a další. Bernardes Cruz byla odsouzena na 30 let vědění v důsledku potratu a přitom byla těhotná, nebo byla znásilněna. V březnu 2017 Evropský parlament prohlásil, že ženy mají právo na to rozhodovat o svém sexuálním a reprodukčním zdraví to, že se ženám nedává možnost při, přístupu k medicíně sexuální a reprodukční ani přístup k potratům, je závažné porušování práv žen. Proto musí Evropská unie učinit vše, co je v jejich silách, proto aby zajistila, aby všechny ženy byly osvobozeny v Salvadoru, všechny ženy, které utrpěly samovolný potrat. Děkuji mnohokrát panu Kaputovi. A nyní pan Marias, prosím. Děkuji. Salvador. V Salvadoru se děje neuvěřitelná věc. Zákon stanoví, že dokonce i v případě e, mrtvého plodu e, nebo potratu e, musí být matka uvězněna. No tak to je. O tom se tady dnes bavíme. Já myslím, že tohle chápe každý zde přítomný člověk. Protože není možné mít za to, že jakékoliv embryo, které eh, se narodí mrtvé, nebo eh, je potraceno, eh, že za to může matka. Máme tady ten charakteristický případ Evelyn, která byla odsouzena ke 30 letům ve vězení kvůli eh, eh, zabití. A takto eh, je často. Víc než 127 žen v Salvadoru bylo odesláno do vězení. Čili tady se na tomhle shodneme všichni a měli bychom to odsoudit. Turtasun, olkaa hyvä. Děkuji Notisovi Mariasovi jako dalšího Hannes Utasun. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Od roku 1998 je potrat trestným činem. Momentálně již bylo odsouzeno velké množství žen, nezávisle na to, za to byly oběti znásilnění či ne. Nyní zejména myslíme na Teodoru a na Evelyn, eh, které byly, které byly odsouzeny na 30 let. Teod- strávila ve vězení již 10 let. Eh, požadujeme, aby byly hned propuštěny, aby byl zákon, který potraty upravuje, změněn, aby toto bezpráví mělo konečně, eh, bylo konečně ukončeno je důležité, abychom podporovali tu dynamiku, která se tak trochu rozvíjí v zemi eh, v Salvadoru. Tady je důležité, aby správně pracovala naše delegace přímo v zemi. A příští rok budou v Salvadoru volby. A tady je skutečné mm, velké okno možných změn, tak aby ženy byly propuštěny z vězení a aby již nikdy více v Salvadoru se žena nedostala do vězení za potrat. Děkuji panu Urtasonovi a nyní mám tady ještě jednu přihlášku v rámci Catch DI, což je pan Kán, prosím. Madam President, since 1998 abortion... Od roku 1998 je je eh, trestně postižitelný potrat za jakýchkoliv okolností. Jakýkoliv eh, eh, potrat, předtím spontánního, je vystavena až 50 letům odnětí svobody. A mnoho žen přišlo o život v průběhu kom, různých komplikací. al s tím způsobuje jen bolest. Včera dokonce byla potvrzena 30-letý trest eh, pro Carmen eh, Vasquez. A eh, odnímání přístupu k reprodukčním právům ženám a dívkám je porušení jejich práva na život. Slyšeli jsme eh, nyní, eh, že bude eh, předložena reforma trestního práva, aby za určitých okolností došlo, došlo k legalizaci a dekriminalizaci, dekriminalizaci potratu. A nyní vysíláme poselství těmto ženám. Nejste o samotě, my s vámi stojíme při vás v této bitvě. Kiitokset herra Kaan. Työjärjestyspuheenvuoron herra Jurek, olkaa hyvä Chtěl bych Využít eh, eh, toho eh, práva podle článku 164 na právo odpovědi vynucené poslancem. Děkuji Děkuji. Chci uh, upozornit uh, paní Soraju Post, tak i jako pana Polčáka, že celou dobu tady uh, mluvíte uh, o, o údajích po o, o Amnesty International. To je organizace, která i v tomto parlamentu, například na výboru Libu, Libe, opakovaně deklarovala uh, se jako organizace pro potratová organizace, která pokratuje uh, na uh, dítě ne jako o orgán uh, ženského těla, ale jako uh, něco, co tam vyrostlo a co lze kosmeticky odstranit. Eh, prosím, eh, poslouchejte hlasy ze Salvadoru a nepodléhejte jednostranné propagandě. Eh, Kiitos testa. Děkuji. Děkuji za toto vyjádření. A nyní si vyslechneme slova komise. Prosím, pane komisaři Velo. Děkuji, paní předsedkyně, předsedo, poslanci a poslankyně. Evropská unie si je vědoma, eh, jaká je situace pronásledovaných žen, pronásledovaných za potraty v El Salvadoru. Evropská unie se nevyjadřuje k soudním rozhodnutím, ale s velkým znepokojením konstatuje, že maximální sazby byly uplatněny i na ženy, které utrpěly spontánní potrat. A eh, přitom respektování právního státu je jedna ze základních svobod, na které je Evropská unie založena. Takže Evropské unii velice leží na srdci prezumce eh, nevinnosti a také princip eh, přiměřenosti řádného procesu a poskytnutí právní pomoci ve všech soudních řízeních. A e, samozřejmě, abychom e, sledovali situaci, tak jsme v, v pravidelném kontaktu s místními e, asociacemi, občanskými organizacemi, které podporují ženy v těchto soudních procesech. Evropská unie rovněž podpořila poskytování právní pomoci prostřednictvím lidskoprávních organizací. Relativní um, uh, absence reprodukčních a sexuálních služeb v El Salvadoru je dalším problémem, který eh, znemožňuje řešit eh, tuto problematiku. Je to také eh, klíčová oblast, která ještě vyžaduje zlepšení v této zemi. Respektování a podpora lidských práv je samým jádrem evropské agendy v El Salvadoru i jinde z hlediska lidských práv úplný zákaz potratu eh, je znepokojivý. Eh, a to, že se na to vztahuje eh, trestní právo, zvláště když je v sázce přímo život žen a mladých žen, nebo když je to důsledek eh, znásilnění. Je to problém v několika dalších zemích Latinské Ameriky, Evropská unie upozorňuje na tuto otázku v El Salvadoru a také vítá určitou snahu vlády zlepšit řešit přeci jen tuto znepokojivou situaci. Mezi jinými iniciativami jsme podpořili úspěšný eh, program Quirat Mocher, který eh, vznikl eh, na poput vlády, který přispěl k přístupu žen a dívek k sexuálním a reprodukčním službám ale také k tomu, aby řešil genderové násilí a, a aby bylo podpořeno také eh, ekonomická situace žen. Evropská unie nabádá Salvadora všechny další země, které jsou, jich eh, se týká tento problém, aby pokračovali v úsilí tímto směrem. Evropská unie je připravena jim eh, pomoci. Kiitos Děkujeme eh, panu komisaři Velovi. A nyní chci upozornit, že existuje společný návrh usnesení. Hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Tímto jsem ukončila rozpravu o tomto bodu a přerušujeme zasedání do 12 hodin.